paragraf 3. Tak eh, dále budeme postupovat podle programu. Eh, jsou nějaké připomínky k tomuto programu? Ano, a ještě zápis předchozí zasedání, eh, ten je schválen. A nyní se dostáváme k prvnímu bodu dnešního odpoledne.